teda v tomto parlamentu jako řádný poslanec. A také jsem i obdržel tak od pana Urspačiče jsem eh, eh, dostal žádost, eh, která se týká imunity hm, po účely stíhání před soudem ve Vilniusu a na, na základě hm, jednacího řádu jsme předložili toto příslušnému výboru. Dále socialisté demokraté předložili seznam, který bude připojen k protokolu a pokud nebudou eh, vzneseny eh, žádné eh, námitky, tak to bude odsouhlasené. Jde o Sofokleos, který se stane členem zahraničního výboru. A nyní hlasování. První hlasování je o zprávě pana Vencena. Technická poznámka, procedurální. Hmm.